čtení čtení zpráva paní Auken omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Slovo má paní zpráva. Ja, tak, herr Forman. Det er en stor dag. Děkuji, pane předsedo. Dneska je velký den, protože se zabýváme tímto tématem a já si uh, řešíme závažný uh, ekologický problém, protože každý rok se spotřebují ve, z e, Evropské unie miliardy těchto e, tašek. 8 miliard těchto tašek skončí v přírodě jako odpad. A to jsou čísla, která jsme získali od komise. Ty nákupní tašky škodí přírodě, rybám, zvířatům, ptákům a můžeme učinit pouze jednu jedinou věc. Musíme snížit jejich spotřebu. Nyní se nám podařila jedna věc. Změnit hierarchii v nakládání s odpadem. Chceme tedy předcházet tomu, aby se tolik eh, plastových tašek spotřebovávalo. Komise eh, říká, že tedy je potřeba něco udělat. Návrh eh, vznikl ještě za poslední komise. Bohužel ten návrh nebyl o mnoho lepší než ten předcházející návrh, ale bohu díky za to, že parlament se té věci chopil a v této souvislosti bych chtěla poděkovat všem kolegům za skvělou spolupráci. Celou eh, dobu jsem spolupracovala s panem kolegou Gebrandym a velmi srdečně mu děkuji. Děkuji také panu kolegovi Lavia. Podařilo se nám schválit dobrý text. Následně tedy přišla rada italské předsednictví a myslím si, že musíme poděkovat i italskému předsednictví, protože eh, díky němu se podařilo udržet radu pohromadě a předložit společné stanovisko, které máme nyní před sebou a o kterém dnes jednáme. Toto stanovisko tedy představuje závažné snížení počtu eh, tašek od roku 2018 eh, by měly být tašky spoplatněny. Eh, v Irsku se to například již podařilo a během pěti měsíců se zaznamenalo velké snížení počtu tašek, stejně tak tomu bylo i v Portugalsku. Pokud se nepodaří ty tašky spoplatnit, bude jich potřeba eh, vydávat menší množství. Eh, do roku 2019 pardon, by eh, počet tašek na hlavu neměl přesáhnout 90 a do roku 2025 40. Nicméně komise nebyla vždycky ochotná ke spolupráci. Bohužel to takto musím konstatovat. Eh, předkládala nejrůznější nerelevantní eh, problémy, eh, měla k tomu nejrůznější výhrady. Členské státy to také neudělají, to znamená, že se o to musíme postarat my a právě proto máme nyní před sebou tento text. Je to významné i z ekonomického hlediska. Podle čísel, které nám poskytla komise, je možno eh, vytvořit velké úspory, dosáhnout velkých úspor a také zamezit eh, škodám na životním prostředí. Nicméně jsme zas a znova museli bojovat s komisí, protože komise se neustále stavěla proti tomu, Komise například navrhla, že svůj původní návrh nestáhne a na závěr eh, řeknu ještě jednu věc. Když tady stojím a mám čtyři minuty řečnické doby, Eh, tak eh, se v Evropě během těch čtyř minut spotřebuje více než 7 tisíc eh, plastových tašek. Představte si to. To množství jasně dokazuje, že musíme něco změnit a právě o to se snažíme tímto dokumentem. Děkuji tedy všem, kteří se v tom v parlamentu angažovali. Děkuji také členským státům, které to vzali za své a doufám, že komise také rozpozná, že je potřeba něco udělat a dosáhnout situace win-win. Senor Villa. Děkuji. Mm, a nyní pan Vela. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení eh, poslanci, eh, pane komisaři, dobré ráno. Dnes jsme se sešli, abychom ukončili legislativní proces, který má za cíl vyřešit velice viditelný ekologický problém. Nadbytečná spotřeba igelitových tašek. Tyto eh, tašky eh, snadno eh, unikají z mm, toků zpracování odpadu a končí jako námořní odpad. Vydrží stovky let a, a v podobě nebezpečných mikroskopických látek, které škodí životnímu prostředí, zejména mm, na moři. Zvyšující se spotřeba plastových tašek v současné době, je to nějakých 100 miliard tašek e, v EU e, e ročně, to je 100 tašek ročně. Znamená to také plítvání zdroji a je to symbol vyhazovačné společnosti a symbol trval neudržitelného životního stylu. Igelitové tašky, eh, které se použí, na jednorázové použití, eh, jsou eh, příkladem lineárního modelu řešení problému zdrojů. Je třeba jednat. Musíme řešit problém námořního znečištění, které do značné míry způsobuje umělohmotný odpad Musíme eh, šetřit zdroji a přejít k cirkulární ekonomice. Je zřejmé, že toto je globální problém, který si vyžaduje eh, kroky i mimo EU a je důležité, abychom se postarali o eh, tuto myšlenku, tedy abychom přispěli. Dohoda ve druhém čtení o snížení používání plastových tašek může být dosažena dnes, formalizována dnes. Když se podíváme na odlišné pozice Spoluzákonodárcům na začátku eh, legislativního procesu, tak je jasné, že to nebyl snadný úkol. Ale díky eh, snahám všech stran máme teď eh, před sebou kompromis na stole. Dovolte mi, abych zejména poděkoval zpravodajce paní Margaret Auken za její důkladnou práci odhodlanou na, práci, na návrhu komise, stejně jako jejím stínovým e, zpravodajům v e, výboru pro životní prostředí. Komise vítá dohodu, Eh, se se spoluzákonodárcem, i když ta obsahuje některé prvky, které by se podle komise bývaly lépe řešily v jiném a mnohem širším kontextu. Nicméně tato dohoda byla možná, neboť všichni sdílíme ten týž cíl, a sice omezení eh, spotřeby eh, a plítvání těmi taškami. A ten dnes projednávaný text pomůže k dosažení tohoto cíle. Dobrá, a teď eh, si eh, na dvě minuty vezme slovo pana Halvéni. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Tisztel... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte, abych nejprve poděkoval, abych nejprve poděkoval paní Auken, paní zpravodajce. Myslím si, že Skutečně jsme udělali zásadní krok, zásadní krok správným směrem odstranit tyto zlozvyky, špatné návyky našich spotřebitelů v této oblasti. Pan komisář se o tom před chvíličkou zmínil. Ano, musíme e, se od nich odklonit, protože 90 e, těchto tašek vyhazujeme neustále. Jsou to miliardy takových tašek skutečně ročně které končí na skládkách, v přírodě, vůbec nevíme, kde skončí. A to je, to je skandál, skandál, za který jsme zodpovědní. To znamená, že opravdu musíme odstranit tyto zlozvyky našich spotřebitelů, musíme samozřejmě k tomu přistoupit přístupem, který je srozumitelný, příjemný pro naše občany a o to se všichni snažíme. Pan paní zpravodajka hovořila o určitých řešeních některých členských zemích a já, jestli dovolíte, bych zúraznil to, že je to na nás, je to naše volba. Můžeme si je zvolit, zda a jak budeme postupovat z například u nás v Maďarsku Eh, jsme například eh, zvýšili, nebo od roku 2011, eh, tam máme určité navýšení ceny právě u těchto tašek, tím jsme snížili jejich používání, nebo zde můžeme mít určité kvóty například. Nikoho bychom neměli vynechat z tohoto procesu, každý by se měl zapojit. Hovoříme se zde o kompromisu, o kompromisu. Ano, je to kompromisní text, protože samozřejmě ano, hovoříme pouze o té tloušce 15 mikronů. Nepovedlo se nám nalézt řešení úplně na všechno, proto tomu říkáme kompromis. A to, co musíme udělat v této oblasti, si myslím, e, zásadním způsobem to řešit. To je důležité. Musíme totiž nalézt e, možnost kvalitnějšího našeho životního prostředí pro naše No, občany, naši občané rovněž by měli mít možnost zasáhnout do toho procesu a přijít se svým příspěvkem. Děkujeme. A pane Helvéni, je zde modrá karta ze strany pana Fruncureke. Akceptujete tuto kartu? A Přijímáte, přijímáte tuto kartu? Yes, I'm here. Ano, sedím zde, pane předsedo. Do you accept a blue card? Pane Holvéni, pane Holvéni, přijímáte tuto modrou kartu, prosím? Děkuji vám, děkuji, děkuji. Pane Holvéni, vy jste se zmínil o tom, že v podstatě zde máme určitou volbu, hovoříte o kompromisním textu. Já si nemyslím, že bychom měli kompromitovat naše životy, protože v podstatě zde hovoříme o prvci, které jsou nesmírně znečistující. Znečistují všechno. A já opravdu doufám, že budeme žádat, aby komise a vláda úplně zakázali, úplně zakázali tyto nákupní igelitové tašky a ne je pouze redukovat, limitovat, omezovat. Nemyslíte si, že toto je řešení? Thanks a lot for the... Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Samozřejmě, že s námi souhlasím. Ovšem, myslím si, že v tomto případě musíme všichni si zamést před vlastním prahem u nás doma. Samozřejmě, že Evropa nemůže udělat úplně všechno. My se my jsme určitě na určitém stupni rozvoje v této oblasti. Jistě každá země má ale možnost jít rychleji, postupovat rychleji a poté možná Evropská unie by měla následovat takového příkladu. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda a nyní to bude kolegyně Bonafé. Grazie, presidente. Eh, mi permet... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala paní zpravodajce Auken která tedy v posledních měsících odvedla skvělou práci. Je to otázka, která, kterou jsme řešili dlouho. Nejde pouze o to, abychom vytvářeli tlak na členské státy, aby snížili počet nákupních tašek. Je to záležitost, která vede ke znečišťování životního prostředí, především znečišťování moří. Ale kromě toho jde e, ještě o jednu věc. Potřebujeme tedy snížit e, jejich počet, e, nicméně samotné snížení počtu plastových nákupních tašek nepomohlo. V období krize jsme naopak zaznamenali nárůst odpadu protože se nám nepodařilo uskutečnit cíle, které jsme si přece vzali. V tuto chvíli eh, je eh, řeč o nové hierarchii v oblasti odpadu a o tom, že se tedy snažíme vzniku odpadu zamezit. Eh, to je jedna věc. Druhá věc. Myslím si, že díky tomuto vytváříme velmi důležité, důležitý nástroj pro objevové hospodářství, můžeme snížit použití plastových nákupních tašek a to samozřejmě bude mít pozitivní dopad na ekonomiku jako takovou. Namísto toho, abychom používali produkty na jedno použití, což je typické pro lineární ekonomiku, se snažíme najít výrobky, které jsou ekologické a které vycházejí z nových zelených technologií. Například by i eh, chemický průmysl mohl vytvářet nové organické materiály, které by se následně používaly na výrobu plastových nákupních tašek. Eh, myslím si, že to by tady bylo velmi ambiciozní. Děkuji. Thank you, Mr. President, and again, thank you to the Děkuji, pane předsedo. Já vít, jsem uvítala návrh komise, když byl představen, protože si myslím, že opravdu potřebujeme řešit otázku eh, plastových odpadů, zejména eh, iglitových tašek v životním prostředí. Návrh komise, když byl předložen, byl poměrně flexibilní a dával řadu eh, variant členským státům, jak mohou postupovat, ale v důsledku pozměňovacích návrhů ten, ta konečná dohoda vůbec není flexibilní a je příliš preskriptivní a, a, a myslím, že je tam spousta nefunkčních požadavků. Nemůžu eh, podpořit a, eh, a, eh, z, požadavek značku, značky pro biodegradabilní, biorozložitelné tašky. A, Eh, protože to nezohledňuje podmínky ve ženských státech a v, pro jednotlivé provozovatele. Myslím si, že by bylo lepší eh, vydávat například zprávu o používání těch biodegradabilních eh, tašek. Myslím si, že by mohlo být problematické je posuzovat ty tašky podle jiných pravidel, i pokud jde o požadavek o nefunkčnosti. Kdyby členské státy chtěly dosáhnout redukčního cíle, eh, buď tak, anebo tak, tak by museli se držet pravidel podle směrnice. Já nemohu podpořit tento přístup, protože tato, tyto úrovně byly eh, stanovené bez ohledu na statistická data o spotřebě v jednotlivých členských státech. Potom bych také řekla, že paní Auken eh, říkala, že musíme udělat něco, co země nedělají sami o sobě. To tak očividně není, protože zatímco tohle se tady dojedná, vyjednávalo, tak můj stát byl proti flexibilitě a zároveň předložil svá vlastní opatření pro e, snížení e, spotřeby e, plastových tašek. A teď je to zákonem, takže když to Evropa neudělá, tak to členské státy dělají sami a to je nejlepší způsob, jak vytvářet legislativu. Děkuji, pan Herbrandy. Děkuji, pane předsedo. Dokonce i v nejodlehlejších místech této planety eh, prakticky žádný pták eh, nemá žaludek prostý eh, plastů. Je to, jsou to plasty často zdravené a toxické a jsou velkým důvodem tohoto a ty tašky jsou důvodem toho, proč ti ptáci Eh, ryby a eh, želvy v eh, moři mají v žalcích právě v plasty. Navzdory těm strašným číslům jsou tady dobré zprávy a to víceméně ve dvou ohledech. Tento velký ekologický problém se vyřeší docela snadno. Za druhé, je tady velká veřejná podpora pro opatření ke vyřešení tohoto problému. A výsledek, o kterém se tady dnes bavíme, je tedy, myslím, eh, příklad velice dobré evropské politiky. Je tady velmi silně eh, sjednocený Evropský parlament také velmi, díky velmi dobré zpravodajce paní Auken a za to jí děkuji ale také díky tomu, že tady bylo předsednictví italské, které se nezaměřovalo jenom na to, jak se vyhnout problémům mezi členskými státy, ale které opravdu chtělo vyřešit nějaký uh, problém. Něco, co je poměrně uh, jedinečné na straně rady. A na rozdíl od toho, co si eh, možná myslí někteří eh, lidé eh, v Evropské komisi, a to nejste vy, pane komisaři Velo, tahle legislativa bude vnímána do budoucna i jako jeden z nejlepších výsledků v Evropské unii, ne, nebo práce Evropské unie v posledních letech. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Forensán, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Došlo k, zde k určitému neakceptovatelnému eh, tlaku ze strany lobby producentů, distributorů, komise mm, se k tomu stavěla docela vlážně, paní zpravodajka se o tom ji zmínila, i přesto se nám povedlo dosáhnout určitého výsledku, pokud je o snížení spotřeby těchto eh, eh, plastů těchto um, igelitových tašek, nákupních tašek. Jednak uh, je to i v oblasti um, toho, že uh, jsme je spoplatnili a my skutečně jsme velice rádi, že k tomu došlo, protože zredukování používání těchto tažek je velice důležité. Měli bychom skutečně uh, se stát odpovědnou společností, spotřebitelskou společností proto je dobré, že jsme dosáhli dohody v této oblasti 50 eh, v následujících třech letech by mělo být sníženo. Původním ehm, text hovořil o stoprocentním snižování v následujících pěti letech degradace toto je rozložitelnost, toto je záležitost, která je nesmírně, obtí, nesmírně problematická. My bohužel často se nemáme dostatečné cíle. Důležité je, aby členské státy monitorovaly stav legislativy na základě stávající eh, metodologie a i zároveň na základě metodologie, kterou stanovila Evropská komise. Monitorování tohoto procesu by ale měl zahrňovat eh, i environmentální, nevládní organizace. Toto je opravdu zásadní, aby Evropa, naše Evropa, byla spravedlivější. Děkuji a nyní na dvě minuty bude mít slovo paní Michelle Revazi. Děkuji za slovo, vážná paní předsedající, pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Dovolte, aby skutečně srdečně poděkovala mé kolegyni, ekoložce, dánské kolegyni paní Auken za tento text, za opravdu kvalitu vyjednávání v tomto ohledu, za výsledek, které jsme dosáhli. Ano, budeme zde hlasovat o nové evropské strategii, pokud je o zredukování těchto plastových tašek, jejich používání. Ano, je pravda, že tyto tašky opravdu například eh, mohou a čtyři století se rozkládat, oceány jsou tím opravdu znečištěny. Ano, sam, hned po e, ropných skvrnách je právě e, tato oblast plastový tašek představuje obrovský, obrovský problém, už jsme o tom hovořili, dopad na ptáky, na zvířata a tak dále. V současné době zde máme 200, 200 tašek na, e, člo, na obyvatele v letošním roce, všem musíme to zredukovat až, o, o, až do roku 2018, opravdu na minimum. Samozřejmě, že to není jednoduchá záležitost chceme chránit naše zdraví, ekosystémy. Ano, celá problematika vod, znečištění vod, to je zásadní. Ovšem mohli jsme jít ještě dále, protože samozřejmě, že právě v těch eh, detailech se schovává ďáblek. Ano, hovoříme zde o oxo rozložitelnosti těchto, eh, ano, to je ovšem není vůbec pravda, že se degradují. V podstatě se pouze rozkládají na miliony mikročásteček, které v podstatě mají ohromný dopad na ekosystémy. Například zítra, když si jestli dáte ústřice, pane komisaře, no tak v podstatě vlastně v těchto ústřicích ve vodách, ve kterých je pěstujeme, budou právě tyto mikročástice přítomné. Právě komise mohla, i ještě dá, mohla zakázat právě tyto takzvané oxo rozložitelné tašky, ovšem k tomu nedošlo. Vy jste v podstatě spíše opravdu šli um, tím úzkým směrem omezení a ne právě uh, tímto směrem boje proti uh, znečištění, který má dopad na biodiverzitu. Za frakci EFDD nyní obdrží slovo paní Eleonora Evy e, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. E, nyní jsme se dostali do cílové rovinky. Proces vyjednávání byl těžší, než jsme očekávali. Při studii dopadů jsme zjistili, že eh, dopad eh, plastových tašek je skutečně negativní, že tu jsou tedy částečky, které velmi znečišťují životní prostředí a moře. Návrh komise eh, nicméně není v tomto ohledu dostatečně důsledný, protože se tu nenavrhuje zákaz takovýchto tašek. Paní kolegyně Auken se snažila celou záležitost eh, zkonkrétnit a zlepšit. Určitě to má ještě rezervy, nicméně je to to nejlepší, co jsme v tuto chvíli mohli dosáhnout, eh, protože komise nebyla v této věci příliš kooperativní. Frakce EFDD bude hlasovat pro tuto dohodu s radou. Děkuji. Děkuji a nyní na, za nezařazené má slovo na minutu pan Olaf Stuger. Prosím. Já, voorzitter, dank u wel. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, komise eh, ve své moudrosti se rozhodla vytvořit zvláštního komisaře pro lepší regulaci. Je to místo předseda pan Timmermans. Eh, lepší regulace je nezbytná, protože eh, němečtí eh, daňoví poplatníci jsou zmateni, když slyší, že EU řeší problém z kořice a délku žebříku a zakřivenost banánů. Eh, pan Timmermans eh, dokonce řekl, že úpravu plastových tašek chce zrušit. To je správně, protože tohle je typická eh, nesmyslná řada opatření, která nemá šanci. A teď pan Timmermans ustoupil a stal se vlastně hlásnou troubou pana Junkera. Je to vlastně takový nejlepší tlumočník tady placený. Eh, tohle ukazuje, eh, paní předsedající, že eh, komise se dává špatným směrem spousta slibů, ale nedodržuje je v praxi. Musím vaše řešinská doba vypršela. Děkuji, Emilito. A nyní má slovo pan Líze na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, pane komisaři. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto kompromisu o plastových taškách. Děkuji také paní, spravodaj, paní spravodajce a děkuji také panu Helmenimu, který je nový poslanec, ale který, který má mnoho zkušeností z národní politiky a také z dalších oblastí a který vedl jednání za EPP. Jsme svědky závažného problému v, pas, eh, v Tichém oceánu je koberec z plastu, eh, který je trojnásobný eh, ve srovnání s Iberijským poloostrovem. Myslím si, že to, co v tuto chvíli schválíme, je první krok k řešení tohoto problému. Já, když tady vedu konkrétní rozhovory s občany, tak jsem zaznamenal, že lidé to vidí pozitivně, že pozitivně hodnotí to, že, jsme, že se tomuto problému věnujeme. Zadali jsme jasné cíle, pokud jde o snížení množství plastových tašek, ale zároveň považuji za důležité, abychom na to členským státům dali prostředky. Nevydali jsme evropský zákaz a snažíme se členské státy pobízet, snažíme se vytvářet pobídky. Skandinávské země dokázaly počet plastových tašek snížit Eh, na základě pobídek. Počet eh, spotřebovaných tašek tam klesl dramaticky a já tedy doporučuji, aby členské státy, které se nad tím tuto chvíli zamýšlejí, jak tedy tyto eh, cíle budou realizovat, aby tedy se pokusili to řešit prostředky tržní ekonomiky. Myslím si, že musíme přijmout i další kroky a já doufám, že Evropská komise, vy, pane komisaři, ale také příslušní místopředsedové komise budou mít tento problém na paměti, až budeme tedy předkládat na podzim lepší návrh týkající se cirkulární ekonomiky, protože se to týká i dalších oblastí a my s velkým zájmem očekáváme to, co nám komise v této věci předloží. Děkuji. A pane Líze, je tu dotaz, modrá karta, jste ochotený přijmout? Pane Saně, máte 30 vteřin. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající v průběhu této rozpravy několik lidí, včetně pana Lízeho, přišli s takovým obecným prohlášením ohledně očekávání členských států, spotřebitelů. My zde v Evropském parlamentu ovšem nemůžeme pouze přicházet s nějakými obecnými prohlášeními, proto bych rád požádal pana kolegu Hovoříme-li o zredukování spotřeby, to znamená na straně spotřeby, které konkrétní kroky zde potřebujeme, pane kolego, protože jinak opravdu je velice obtížné se tomu věnovat. Pane Líze, máte 30 vteřin na odpověď. Děkuji za tu otázku. Když jste v obchodě a když říkáte, že nechcete igelitovou tašku, protože jako politik byste měl být vzorem, tak mnoho prodavačů a prodavaček říká, že by se to mělo zakázat. To tedy dokazuje, že eh, ten problém lidé vnímají a že to tedy řešíme i v jejich zájmu. Eh, v Irsku se vybírá poplatek za lehké plastové tašky, respektive je to určitý systém eh, záloh. Zdá se, že je to přiměřenější než zákaz. Určitě máme ještě možnost volby, čekáme na to, jaké budou výsledky. Nicméně z Irska slyšíme velmi pozitivní výsledky. A nyní má tedy slovo paní Garcia Pérez na minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaře. Tato směrnice, o které budeme dneska hlasovat, jde mnohem dál, než že by snad byla nějakým pouhým nástrojem, který by nám umožnil odstranit ty hrůzné obrázky eh, igelitových tašek v našich oceánech. Ano, víme, že tyto tašky se rozkládají několik set let. Ano, e, čili v podstatě ano, jsou to, e, je to záležitost, kde musíme přistoupit k určitému posunu filozofie, k cirkulární ekonomice, kruhové ekonomice. Musíme přistoupit k určitému revolučnímu kroku. Proto tato směrnice není pouze nástrojem, je to symbol dosažení udržitelnějšího modelu, od samotného návrhu až po odpad. Bude to environmentálnější záležitost, environmentálnější materiály. Samozřejmě znečišťovatel musí platit a musíme podporovat opětovné používání těchto tašek a správný sběr, označování těchto tašek podle hmotnosti, podle použití, to by rovněž mohlo být užitečné, tak abychom dosáhli tohoto přechodu, tohoto důležitého přechodu. A komise musí si zajistit i to, že se budeme mít alternativní materiály, které se budou rozsáhle vyrábět, pokud chceme snížit tu spotřebu eh, do roku 2000. Eh, 25 eh, těch 200 tašek, které nyní máme na hlavu. Chceme zde mít nový systém, který bude zavážet samozřejmě nové výrobní modely a z toho budeme těšit všichni a celá planeta. Nyní má na minutu slovo pan Markus Praco. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Pane, paní předsedkyně, dámy a pánové. Čísla, která dokazují, do jaké míry se používají plastové tašky v Evropě, jsou alarmující. Eh, a důvody, proč bychom to měli změnit, jsou na snadě. Plítvá se surovinami, zbytečně se plítvá i energií. Eh, ty tašky se nedají recyklovat a nevydrží dlouho. A následně se dostávají do moře. To vede k tomu, že voláme po nové regulaci, po cílech a opatřeních, která by byla přijatá. Proto tedy ten přístup, který byl přijat, je správný. To znamená, že by se omezilo používání plastových tašek eh, Týká se to především tašek eh, tenčích než 50 mikronů, nicméně někdy je to kontraproduktivní, protože vidíme, že se eh, tedy eh, používají jiné plastové tašky, tím se dostává do životního prostředí ještě více plastového odpadu. Děkuji. Danke. Děkuji. Příští řečnice Catherine Bier na minutu. Děkuji. Každý eh, rok eh, přes 8 miliard eh, jelitových tašek skončí i jako odpad v Evropě, nejenom že ničí naši krajinu, ale i řeky a moře jsou smrtelné pro námořní živoči, mořské živočichy. Můžeme to vyřešit jedině tak, že přijmeme celoevropské kroky. Teď můžeme dramaticky omezit jednorázové tašky po celé EU. 200 tašek na osobu se sníží sníží asi na 40 do roku 2025. To je obrovský krek vpřed a povede to k čistějším oceánům a méně utrpení pro eh, divoké živočichy na moři. Ale eh, konzervativní poslanci neustále eh, odmítají toto podpořit. Liberální demokraté bojovali proti konzervativcům a snažili se zajistit postarat o daň v te, v te, na toto. A tady v Evropském parlamentu konzervativci ukazují svoji barvu tím, že nepodpoří tyto evropské limity. To jenom ukazuje, jak eh, slabě eh, evropští eh, konzervativci jsou pro ochranu životního prostředí. Je třeba teď se postarat o ukončení tohoto. Paní Björder, hm. Máme tady uh, pro vás jednu modrou kartu, nebo dokonce dvě modré karty. Uh, přijmete? Jedno od paní Gerling na 30 vteřin. Děkuji. Já bych se ráda zeptala paní Bieder, eh, jestli se myslí, že ten návrh, který teď máme na stole, je lepší a bude efektivnější v Británii než ten návrh, který eh, eh, prošel britským parlamentem za podpory liberálních demokratů na omezení plastových tašek v Británii. Ano, ten návrh, který máme tady, je celoevropský návrh, který nechává na eh, členských státech to, aby udělali to nejlepší na omezení. Eh, liberální demokraté v Británii eh, se postarali o v pěti pencovou daň, ale v jiných zemích to může být jinak. Paní Běda, ještě jednu modrou kartu, paní Frivazy. 30 vteřin, prosím. Madame Berder, vous qui êtes sensible sur l'environnement. na životní prostředí. Ovšem, co si myslíte, že v podstatě o tom, že jsme nezrušili OXO, eh, de, eh, rozložitelné tašky. To znamená, že to, co vidíme, tak to v podstatě zakazujeme, ovšem to, co nevidíme, tak to nezakazujeme, protože víme, že jsou ve hře ekonomické záležitosti. Pokud je o biorozložitelné tašky, využití oxu mm, rozložitelné, to je problém. Ano, to je jasné, ovšem pokud se to dostane do recyklovatelného řetězce, tak samozřejmě, že to může korumpovat tento cyklus. Jistě, možná bychom se měli k tomu vrátit, k této problematice, protože tyto tašky by se neměly využívat například jako nákupní tašky, podle mého názoru. Děkuji. A nyní má na minutu slovo pan Fer. Uh, Děkuji vám za příležitost vystoupit. Uh, já souhlasím uh, s tím, že je třeba zavést daň na snížení spotřeby plastových tašek. U nás to bylo zavedeno v Irsku a vytváří to určitý dopad. Další eh, eh, je třeba sledovat druhou stránku eh, tohoto, ale co nás, k čemu nás to vedlo? Používáme více plasto, tedy papírových sáčků a nepoužíváme znovu tedy tašky na více násobné použití. A uvědomme si, že výroba papíru vytváří o 70% více znečištění vzduchu, spotřebuje se více energie a vody a hůř se to recykluje. Bylo velice zajímavé, když tady jeden poslanec řekl, že potřebujeme Eh, přicházet s alternativami. No já pro vás mám zprávu. Moje babička už věděla eh, tu alternativu a eh, byl to, byla to takzvaná síťovka. Eh, myslím, že eh, použila tři za nějakých svých 70 eh, let života. Už jsme tedy něco objevili. Neznovu, objevuj, neznovu objevujme Ameriku. Nesnažme se nutit lidi dělat něco, co stejně dělat nebudou. Pokud chcete nutit členské státy něco přinutit udělat, tak to oni neudělají správně. Nechtěj, nechte udělat lidi, ať to dělají tak, jak mají. Děkuji. Příští řečník je Valentina Smacuronis na minutu. Maišelių naudojimo mastas nuolat auga. Milí kolegové, spotřeba plastových tašek neustále roste. Během minuty se jich použije milion, což závažně ohrožuje životní prostředí a zdraví lidí. Nová pravidla, která mají vést ke snížení spotřeby plastových tašek, by měla být nejen ambiciozní a měla by mít také reálný dopad na životní prostředí. Životní prostředí by mělo mít eh, by mělo být atraktivní, jeho ochrana by měla být atraktivní. Měřitelných výsledků dosáhneme pouze tehdy, pokud tedy cíle bude možno doložit měřitelnými čísly. Proto potřebujeme jednoznačnou metodu výpočtu pro spotřebu plastových tašek. Pouze tehdy tedy budeme moci stanovovat závazné cíle. Poplatek za tašky je možná dobré řešení, nicméně bychom si měli dát pozor na to, aby tento poplatek nebyl eh, započítáván do ceny výrobků jako skrytý poplatek. Přechod na tento poplatek nesmí být příliš drastický. Zároveň eh, bychom měli podporovat i alternativní balení a nyní má na minutu slovo pan Franz Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, negativní dopady spotřeby plastových tašek na životní prostředí, především na moře, jsou zřejmé a proto tedy vítám tento návrh, který má snížit jejich spotřebu. Nicméně musíme zdůraznit, že je to pouze jeden krok, sice správným směrem, ale jenom jeden krok. Eh, spoplatnění eh, samo o sobě nestačí. Eh, musíme si uvědomit, že eh, ty tašky zůstávají dlouho v životním prostředí. Měli bychom se tedy rozloučit s těmito taškami na jedno použití a měli bychom tedy používat jiné tašky. Musíme se přeorientovat na biologicky rozložitelné tašky a musíme se také zamyslet nad tím, jak Eh, snížit inflaci plastových nádob, obalů, především pokud jde o eh, balení vod. Myslím si, že tady tedy musíme eh, podporovat výzkum a to především ve členských státech. Děkuji. Pilar. Děkuji a nyní má slovo paní Pilar Ajuzo na minutu 30. Děkuji za slovo. <clears throat> Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, Mnoho se již eh, předřečník o tom zmínilo, environmentální problémy, plastové tašky v námořním prostředí. V posledních několika letech si myslím ovšem, že jsme udělali obrovské úsilí v zredukování spotřeby těchto plastových tašek. Mnoho členských států přistoupilo ke konkrétním opatřením v této oblasti. Směrnice se snaží o vytvoření určitého nástroje, jež by mohl být použitý právě členskými státy v zabránění tohoto znečišťování, tohoto odpadu, nebudeme eh, tyto igelitky rozdávat bezplatně, budou se spoplatňovat. To by mohlo rovněž pomoci. Zároveň je to záležitost takzvaných těch upravdou maximálně těch, těch tenkých, nejtenších plastových eh, obalů, které se využívají, využívají v wholesale, v distribuci zboží v této oblasti. Zde by mohlo dojít k nahrazení jinými eh, alternativami. Musíme se podívat na alternativy, ale zároveň na výhody, nevýhody takových materiálů. Ráda bych blahopřála paní zpravodajce. Ráda bych poděkovala za veškerou práci v této oblasti, za spolupráci v rámci jednání s radou. Myslím si, že tato směrnice představuje skutečně dobrý konsenzus. Děkuji a na minutu. Děkuji a na minutu 30 má slovo paní Karin Karenbach. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři. My jako poslanci máme často velký problém s tím, že musíme občanům vysvětlit naše rozhodování, proč něco chceme. V tomto případě je to jednoduché, protože v podstatě reagujeme na velké přání našich občanů. E, více než 70 evropských občanů je proto, abychom e, tyto e, plastové nákupní tašky snížili, abychom snížili jejich eh, spotřebu i eh, v Rakousku jsou občané proto, abychom je zakázali. My jsme tedy učinili první krok směrem k tomuto cíli, snížili jsme jejich spotřebu a především jsme se snažili spotřebitelům a obchodům vysvětlit, jak to je, protože někdy je to tak, že člověk si zkrátka tu tašku vezme eh, naprosto bezmyšlenkovitě, automaticky, když mu ji nikdo nabídne. A Zkrátka jde o to, abychom ty eh, plastové tašky nevyhazovali a uvědomili si, že eh, jich doma tedy máme velké množství a že se ten plastový mm, odpad hromadí. Ty plasty eh, se rozpadají 400 let a to je poměrně dlouhá doba, když to srovnáme s tím, že ta taška nám slouží 15 minut, než ten nákup doneseme domů. Myslím si, že potřebujeme flexibilní pravidla. V Evropské unii máme různé situace v každém případě se v průměru používá 200 až 300 eh, nebo 400 plastových tašek na hlavu. Myslím si, že tlak obyvatel bude i do budoucna velmi silný a že tedy v dohledné době bychom měli zavést obecný zákaz těchto plastových tašek na jedno použití. Děkuji. Na minutu nyní dostane slovo pan James Nicholson. Prosím. Děkuji eh, mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, při zahájení eh, nebo představování pracovního programu Komise na rok 2015 Jean-Claude Juncker říkal, že chce, aby EU byla větší, ambicioznější ve velkých věcích a menší, méně ambiciozní v těch drobných věcech. Myslím, že směrnice, kterou dnes projednáváme, je přesně příkladem toho, že Evropská unie je příliš velká a ambiciozní v malých věcech jako eh, věc každodenní potřeby v domácnostech po celé Evropě eh, z plastové tašky už nemůžou být nic menšího. Základním principem eh, snižování ekologických škod z vyhozených plastových tašek samozřejmě je něco, co všechno, všichni můžeme podpořit. Nicméně opatření, která mají být zavedená ve druhém čtení tady, riskují, že budou příliš preskriptivní a potenciálně budou fungovat redukční cíle, Eh, se neopírají o adekvátní eh, data a a rozhodně to nereaguje na spotřebu v jednotlivých členských státech. Eh, u nás to například jsme snížili 82% tím, že jsme dali na ní daň 5 pencí na každou tu tašku. Děkuji a teď paní Frederik Ries na minutu.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 Ano, pět eh, sekund trvá výroba, pět minut ji používáme, asi 500 let se rozkládá taková taška. To je důležitost tohoto kompromisu, o kterém zde hovoříme, kompromisu mezi parlamentem a radou, který by měl snížit používání těchto tašek. Samozřejmě, že členské státy budeme ještě volbu zredukovat velmi lehké tyto tašky, které bychom do roku 2005 měli zredukovat 40 na osobu, dále do roku 2018 eh, samozřejmě zabránit zabránit bezplatnému používání těchto tašek. Ovšem vidíme se například čtyři eh, tašky, které se používají na hlavu ve Finsku a 400 například v Portugalsku nebo v Polsku, čili os obrovské rozdíly. To prostě není udržitelné. Deset let skutečně potřebujeme

Milí kolegové, milé kolegyně, ano, když se podíváme na tento text, na tento text, který by měl snížit spotřebu plastových tašek, to by vlastně mělo znamenat jednomyslné schválení. Ovšem, když se podíváme podrobně na tento text, tak v podstatě vidíme, že to vlastně není kompromis, je to vlastně taková optická iluze, kterou nám vytvořila Evropská komise. My se zaměřujeme na určité detaily, jenom proto, abychom nespochybnili celý systém. V podstatě je to kosmetická směrnice, která zároveň bude podporovat více dopravy, více vzájemné závislosti na mezinárodní sféře. Tato ustanovení se v podstatě týkají pouze určitých obalů a nemají globální vizi. A právě proto zákaz určitých plastových tašek v této oblasti bude znamenat vlastně generaci alternativních obalů a to je skutečně to, co vidíme v mnoha obchodech. To znamená, že vlastně jsme pod diktátem Evropské komise až do posledního detailu. To znamená, že je to emblematický text Evropské komise ultralegislativní, který vůbec nevzal v potaz princip subsidiarity subsidiarity. Děkuji vám. Děkuji. Teď má slovo paní Dubravka Šujica. Máte minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát. Faktem je, že užívání plastových tašek je celosvětový problém, je to symbol spotřebitelské společnosti a je jedině dobře, že teď existuje dohoda mezi radou, parlamentem a komisí, ačkoliv zdá se, že parlament je daleko citlivější na tuto problematiku než třeba komise. Existuje staré indiánské rčení, které říká, že planetu Zemi jsme si počili, ale musíme se o ní starat kvůli našim dětem. Plastové tašky jsou v tomto smyslu rozhodně velký problém. Jsem přesvědčená, že toto je přínosná směrnice, která umožní členským státům spravovat tuto problematiku na svém teritoriu tak, jak budou chtít. Mně se více líbí pobídky než zákazy. Vidíme eh, například výsledky ze skandinávských států, kde systém pobídek funguje velmi dobře. Co se týká situace v Chorvatsku, já si dělám starosti zejména o Jaderské moře a stav našich řek. Už jsem několikrát zmínila, že problém plastových obalů je problém veliký, protože z Albánie se prostřednictvím mořských proudů dostávají do eh, chorvatských vod a na chorvatské pláže, čímž se ohrožuje jenom, nejenom životní prostředí, ale i cestovní ruch a tím pádem celá naše ekonomika. Je potřeba najít způsob, jak diskutovat tento problém se zeměmi, i které nejsou členskými státy EU. Děkuji, paní Švýca. Je zde modrá karta pana Jakovčiče. Přijímáte modrou kartu? Pane Jakovčiči, máte půl minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji vám, paní Šujice, za to, že jste přijala mou modrou kartu. Chci se eh, vás zeptat na toto. Zmínila jste problém znečištění jaksi přeshraničního nebo respektive transteritoriálního znečištění, které přichází na vaše území z Albánie, z Bosny a Hercegoviny. Myslíte si, že Evropská komise ve, v přístupových jednáních s Albánií a s Bosnou a Hercegovinou by toto měla začlenit do jednání jakožto jednu podmínku pro další postup v, po, v procesu přistoupení těchto států k EU? Děkuji vám, pane Jakovčiči, říká paní Šujca, že jste tuto otázku zmínil. Eh, všichni víme, že Jaderské moře je moře polouzavřené a je tím pádem velice důležité, aby všechny státy, eh, které u tohoto moře leží, se řídily stejnými pravidly. Problém je, že ne všechny státy v té oblasti nejsou členské státy EU jako Albánie nebo Bosna Hercegovina a nebo Černá hora. Já jsem o této otázce několikrát hovořila na půdě výboru Envy. Jsou to témata, která musí být začleněna do jednotlivých kapitol během přístupových vyjednávání, jinak nebudeme schopni naše moře chránit. Děkuji. Děkuji vám. Teď má na minutu a půl slovo paní Borcan, prosím. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. O plastičnom... Děkuji, paní předsedající. Co se týče plastových nákupních tašek, tak musím říci, že většina lidí o nich vlastně nepoužívá, oni vlastně nepřemýšlí, zkrátka je používají a jsem si jistá, že určitě máte doma nějaký šuplík, kde máte spoustu eh, igelitkových tašek, které občas eh, používáte. Nicméně těchto plastových nákupních tašek je mno, velké množství v našem životním prostředí, takže pokaždé, kdy se třeba eh, na pláži opalujete a uvidíte, že v moři plave nějaká igletová taška, tak si uvědomte, že je nutné s tím něco udělat. Ten, eh, to, ten počet plastových nákupních tašek, kterými se plítvá na úrovni Evropské unie, je opravdu eh, obrovský. Tato směrnice usiluje o snížení počtu používaných lehkých plastových nákupních tašek. Snažíme se zde vyřešit různé možnosti a najít různá řešení tohoto problému. Země, z níž pocházím já, nemá takovou velkou spotřebu lehkých plastových nákupních tašek, ale my také vítáme řešení, které umožňuje, aby země se rozhodly o svých vlastních způsobech, jak snížit tuto spotřebu. Členské státy si mohou vybrat, jakým způsobem chtějí dosáhnout stanoveného cíle, což je dobrý způsob, protože tímto způsobem mohou najít eh, řešení, které odpovídá jejich konkrétním specifickým okolnostem. Myslím si, že můžeme uvítat toto úsilí o snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek na úrovni Evropské unie. Děkuji. Pan Gerike má slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes ráno eh, na cestě do Evropského parlamentu v kanálu jsem viděl tři tyto plastové tašky eh, v kanálu. To znamená recyklace nula. Toto je velký environmentální problém, globální problém, který nelze nechat potopit pod hladinu. Ale dovolte mi být i precizní. 100 tisíc tun plastového odpadu znečišťuje světové, eh, světové oceány a každým rokem se toto číslo navyšuje o 13 milion, eh, eh, milionů tun. Kontinentálně vzato zde máme obrovský objem plastu, větší než Indie, který eh, dnes putuje po Tichém oceánu. Dětem říkáme, nepřetahuj si tu plastovou tašku přes hlavu, ale jak to vysvětlíme třeba rybám nebo jiným mořským živočichům? Toto je problém v Evropě i jinde na světě. Je potřeba, abychom si otázku nakládání s plastovým odpadem přivlastnili a začali ji konečně řešit, abychom ulehčili životnímu prostředí. Děkuji. Jako další Zoltán Balčo, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost. Chtěl bych opravdu poděkovat. <clears throat> Co se týče toho, tohoto návrhu směrnice o obalech a obalových odpadech, bohužel tedy nefunguje mm, tlumočení, je nějaký technický problém, asi nefunguje tlumočení do Němčiny, už je to v pořádku, takže už můžeme Vypadá to, že stále ještě pokračuje nějaký technický problém. <clears throat> Teď to vypadá, že už je to v pořádku. Už je to v pořádku, funguje tlumočení. Dobře, takže děkuji. <clears throat> Chtěl jsem říci, že v Evropské unii jsou eh, plastové nakupní tašky spotřebovány v obrovském množství a v každém členském státu to má dopady. Máme zde opravdu opravdu obrovská čísla. Každý rok se vyhodí do odpady asi 8 milionů igelitových eh, tašek, takže tento jev se musí regulovat. Eh, máme zde směrnici. Členské státy tedy mohou transponovat eh, směrnici do své legislativy. A také to umožňuje členským státům různé způsoby, jak dosáhnout toho cíle, jak tuto směrnici provádět. Měli bychom také připravit právní úpravu proti falešnému označování, protože zde máme takzvané oxorozložitelné tašky, ale toto označení je vlastně špatné, protože tyto chemické částečky se rozpadají do drobných částeček, ale ty jsou ještě mnohem škodlivější. Takže musíme eh, dosáhnout toho, aby Evropská unie opravdu vyprodukovala kompostovatelné tašky. Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo Francesca Gambuš, minutu a půl. Děkuji, Hmm, paní předsedkyně, pane komisáře, když hovoříme o snižování spotřeby plastových tašek, tak jde o to zlepšit životní prostředí, přijmout předpisy, aby planeta byla lepší pro naše děti. Na první pohled se to jeví jako zajímavá diskuze, ale je to diskuze, která postihuje miliony občanů a má přímý dopad na každodenní život. A zde už se blížíme k dohodě, že zamítneme tyto tašky. Je to důležitá dohoda, nezbytná pro to, abychom zlepšili naše prostředí prostředí, jak i říká informační kampaň komise a jak tady jsme také řekli, v podstatě pět minut trvá Eh, tedy, tedy ta, eh, ta taška tedy se použije pouze pět minut a 15 let trvá, než eh, zmizí, než se rozpadne. Proto je třeba, abychom dali možnost členským státům, abychom snížili do roku 2025 snížení počet, počet, počet tašek na 40 na osobu na rok. Nicméně třeba bychom byli bdělí, abychom skutečně zvěň, změnili návyky občanů, abychom splnili tento cíl. Já souhlasím s panem Flanaganem. Eh, zde naše babičky nám mohou dávat velké lekce. V Katalonsku my jsme pracovali na tomto cíle již od roku 2007 a s výsledky skutečně nadějnými. V roce 2012 již došlo ke snížení o 54% a my jsme eh, se zavázali, že snížíme to na 33 tašek na osobu na rok na, do roku 2020. Chci poděkovat zpravodajce paní Auken i dalším stínovým zpravodajům za vynikající práci. Děkuji. Děkuji vám, pane Gambuši. Je zde modrá karta od pana Brones Lope. Přijímáte? Prosím, máte 30 sekund. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mano... Pani předsedkyně, já mám z toho dojem, že jediný způsob, jak snížit používání těchto tašek, je, je přestat je distribuovat zadarmo. Myslíte si, že to by byl nejefektivnější způsob? Možná bychom měli i e, zvážit, kdy e, zavést ceny. E, od roku 2015 by se mělo platit za tyto tašky. Co si o to myslíte? Sí. Ano. Ano, eh, to je alternativa. Ano, dobrá alternativa, ale je eh, ta, která pomůže občanům, aby změnili svoji mm, mentalitu eh, při spotřebě těchto tašek. O to jde. Děkuji. Děkuji. Jako další Jo Leinen máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vy jste zodpovědný i za mořské oblasti. Můžeme eh, jedině zopakovat, že eh, spousta plastových tašek končí v řekách, potocích, v řekách a nakonec v mořích a máme zde ty obrovské eh, odpadové komerce, eh, koberce v Tichém oceánu. Kolega před chvílí hovořil o sedmém kontinentu. Všichni víme, že plastové materiály mají dlouhou životnost a že mají tu eh, vlastnost, že si o nich ryby myslí, že eh, se jedná o potravu, tím pádem je spolikají a pak buď onemocní, anebo, eh, nebo, nebo leknou. Takže je jasné, že musíme něco dělat a tu záplavu plastu poněkud redukovat. Já bych dokonce řekl i to, že eh, plastové tašky by neměly být v Evropské unii zadarmo. Je naprosto potřeba, abychom za ně platili. Pokud chceme plastové tašky, anebo je třeba potřebujeme, tak si je musíme zaplatit. Ale možná zde jsou i určité možnosti nějakou část plastových tašek zakázat, protože máme alternativy a děláme to i v jiných eh, oblastech legislativy, že ty horší metody zakážeme a tím pádem prosazujeme ty lepší. Děkuji eh, paní zpravodajce, že zůstala věrná cílům parlamentu. To nebylo jednoduché, protože komise to celé, celé chtěla rozmělnit. Je dobře, že máme tento výsledek, je to dobrá legislativa a teď váš úkol, pane komisaři Vele, bude celou tuto legislativu prosazovat. Děkuji. Eh, děkuji vám. Jako eh, další David Campbell Bannerman máte jednu minutu. Madam President. Vážená paní předsedkyně, velká část diskuse okolo této zprávy je charakterizována vlastně takovými neinformovanými útoky na technologii OXO rozložitelných eh, tašek, a která má také svou úlohu v boji proti zbytečných eh, obalových odpadech. Tento ehm, v mém východním Anglii jsou také výrobci těchto OXO rozložitelných eh, tašek. A já bych mhm. chtěl říci, že e, tam mají mnoho pracovních míst. Tato technologie má také velké, velký potenciál. Spravodaj e, tam vlastně e, spíše hovořil o určitých zájmech. My bychom měli usilovat o to, abyste byli byly opravdu odůvodněné vědecké, eh, vědecké skutečnosti, na kterých se bude zakládat zpravodajství. Chtěl bych eh, všem poděkovat. Bylo jste také řečeno, že eh, směrnice nezakáže rozložitelné technologie a že zde tedy je důležité, aby komise zadala vědeckou studiu. Je důležité, abychom nepři- nedocházeli k ukvapeným závěrům. Děkuji. Děkuji, pane Benremene. Jsou zde dvě modré karty, eh, jedna od pana Egnu a druhá pod, od paní Oken. Přijímáte obě? Ano? Tak prosím, pan Egnu jako první. Um, okay, there's to Tam asi mají problém s mikrofonem. Chtěl bych říct, že to je trochu opravdu neobvyklé. Je to vlastně přátelská otázka, protože já zastupuji stejně, stejný okrsek jako kolega a nebudu hovořit podle Catch the Eye, takže bych teď při této příležitosti mu chtěl trochu říci trochu informací. Není to opravdu zvláštní, aby, není to opravdu nenormální, aby lidé spolupracovali já jsem chtěla říci, že modrá karta je na to, abyste položil dodatečnou otázku, abyste neřekl žádnou otázku, takže dávám slovo paní Auken a potom ještě ten kolega bude mít 30 vteřin na odpověď. Mm, ano, já bych chtěla říci, že zde vlastně taková ilustrace, eh, jaké byly problémy s těmi oxorozložitelnými eh, taškami. Ano, byla jste tato firma Oxony. My jsme měli důkazy. My jsme měli důkazy, že eh, OXO rozložitelné tašky jsou lepší než nic, ale dnes je tedy komise eh, k tomu, eh, vedena k tomu, aby vedla nějaká další šetření. Chci se zeptat, chcete, abyste bylo jasné šetření a pokud by se ukázalo, že to stojí za to, tak potom nás tedy podpoříte, abychom se toho zbavili. Pan Campbell, ještě 30 vteřin. Ano, děkuji. Myslím si, že už vlastně jsem řekl to, co jsem řekl. Máme zde řádnou studii, vědeckou studii a měli bychom se podívat, jak to opravdu funguje. Jsem přesvědčen a mám i důkazy z mého volebního obvodu, že to je dobrá technologie, která nám umožní řešit problémy životního prostředí. E, já se obávám, že zde došlo k takovému zneužití nevědeckých informací proti této firmě a proti této technologii. Měli bychom se spíše dívat na technologie a na skutečnosti, ne na předsudky. Děkuji. Děkuji vám. Pan Fontulis na jednu minutu. Kyrie synádελφοι, Kolegové, když tady dnes diskutujeme o plastových taškách a jak eliminovat jejich používání, tak toto používání má velký dopad na životní prostředí. Zásadně tato zpráva jde dobrým směrem, ale nestačí. A to především, pokud jde o takzvané eh, ty de- eh, degradovatelné tašky, které se sami rozpadnou. Zde někteří mm, začali masově prodávat tyto mm, tašky, které se údajně eh, sami rozpadnou, ale já myslím, že nám by mělo jít o plný zákaz. To znamená zakázat tyto eh, lehké plastové tašky, ale pouze ponechat ty, které jsou dostatečně silné, aby mohly se používat opětovně. Vždyť za ně spotřebitele budou platit, což je praxe, která již existuje v některých členských státech. Měli bychom se vrátit k papírovým taškám, které budou zcela recyklovatelné, možná nejsou úplně pohodlné, ale měli eh, bychom udělat určité oběti životnímu prostředí, jinak to bude všechno katastrofické pro budoucnost planety. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo paní Lukačevská na minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že tato směrnice je jedna z mála, která přes určité rozpory zde v parlamentu má podporu všech politických frakcí, protože všichni ten problém vnímáme stejně. Souhlasím eh, s většinou předřečníků, kteří zmínili, kolik miliard tašek leží na světě a jak dlouho trvá, než se v přírodě roz, rozloží. A tím pádem se jaksi přirozeným způsobem recyklují. Takže ten problém znečištění zde je a je zde i ten problém katastrofického dopadu na faunu a floru. A je jedině dobře, že se ten problém snažíme vyřešit. S potěšením můžeme konstatovat, že některé členské státy již zavedly povinnost platit za plastové tašky, což ovlivňuje jejich distribuci. Velmi ráda také vidím, že tato směrnice dá členským státům náležité nástroje a jak doufám budou členské státy ambiciozní při plnění našich cílů. Nicméně nemohu souhlasit s těmi, kteří si myslejí, že nejdůležitějším faktorem je cena. Myslím si, že musíme společnost vzdělávat. Je potřeba vzdělávat naše děti v rodinách, ve školách o dopadu na životní prostředí plastových tašek a je potřeba učinit jasnou volbu směrem k eh, biodegradabilním plastovým taškám. Děkuji. Děkuji vám. No, Teď má slovo pan Andru Lakis, máte jednu minutu. Υπολογίζεται ότι το 2010 99 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες... V roce 2010 bylo, došlo k tomu, že se v Evropě používalo asi 99 uh, eh, bilionů miliard tašek. Většina těchto tašek jsou takzvaně velk, velmi lehké plastové nákupní tašky, které rozdávají v supermarketech a v jiných obchodech. Musíme vzít v úvahu, že většinou je to tak, že tyto nákupní tašky už se znovu nevyužívají. Takže to má velký dopad na životní prostředí a také na naše systémy vod. Tato směrnice zde má pozměňovací návrhy, které mají vést k pozměnění této legislativě. Situace se má zlepšit. Měly by zde být čtyři konkrétní cíle. Členské státy zde mají dvě hlavní možnosti. Musí, přivést, musí zavést eh, dobré eh, způsoby, jak do roku 2019 snížit eh, spotřebu tašek na hlavu. A mohou buď zavést zákaz do roku 2018 má být zákaz, eh, zákaz, který se bude týkat obchodu. Podporuji tento návrh a myslím si, že je také důležité, abychom tedy eh, tento zdroj začištění čili dole. Děkuji. Teď paní Renata Briano, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme dnes o cirkulární ekonomice. Zde to je velký krok vpřed, abychom snížili eh, plastové tašky, jejich používání. Členské státy mají přesná pravidla, která musí přijmout. V minulém roce Itálie zavedla zákaz prodeje a poskytování eh, zdarma těchto tašek výsledkům, ale je nezbytné, abychom pokračovali a s ambicioznějšími cíly, abychom eh, měli cíle, které budou monitorovatelné, kontrolovatelné, udržitelné, abychom zabránili odpadu, abychom podporovali výzkum, vývoj a abychom i šířili osvětu. Eh, šíření těchto plastových tašek má eh, devastující dopady na mm, eh, půdu, ale především na moře, kde skutečně na, v Pacifiku například plovou tyto tašky, říká se tomu Pacific Trash Vortex a to již od roku od 50. let se to tam nahromadilo a je to v ploše dvakrát, třikrát větší než plocha Itálie. Je třeba tedy mm, ne to považovat za něco dobrovolného, je to povinnost, protože to se týká našich dětí, které na nás hledí. Děkuji vám. Teď prosím už nebudeme připouštět modré karty, zejména od lidí, kteří již hovořili. Musíme to stihnout do hlasování, ano? Eh, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Mám zde 10 žádostí, ale připustím pouze jednu za frakci. Jako první Giovanni Lavia. Máte jednu minutu. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto je velký úspěch v parlamentu, pane komisaři, poněvadž, jak vy víte, během trialogu jsem měl to potěšení, že jsem eh, předseda, jakožto předseda výboru Envy, eh, tak tam se nám podařilo se spravodajkou a s radou se dohodnout. Je to dohoda, která se dívá do budoucna. Pane, eh, zde není žádné tlumočení do Němčiny, jak to vypadá asi. Můžete začít ještě jednou, prosím. Pane komisaři, Toto byl velký úspěch v parlamentu, poněvadž eh, v rámci trialogu, tak já jsem tam předsedal se spravodajkou a tam se nám podařilo se s radou dohodnout. Ne vždycky eh, komise jednala jako eh, takový zprostředkovatel a skutečně to mm, nakonec, nakonec tedy hm, došlo k dohodě zachovat tento návrh i a na konci textu jsou sice různé poznámky, ale zde je to norma, která je aplikovatelná. Určitě to je významná dohoda, eh, ke které dospěly zákonodárné orgány, tak jak se to i stanoví ve stávající Lisabonské smlouvě. My jsme jednali v zájmu životního prostředí, my jsme se snažili o řešení, eh, které již bylo přijato v některých členských státech a funguje to tam dobře. Dnes máme cíle, které se týkají používání těchto tašek, máme máme cíle, máme nové technologie a nyní i my se snažíme eh, tedy přijímat normy, které zachovají životní prostředí. Děkuji. Nikola Kaputo na jednu minutu. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, snížení spotřeby plastových tašek, eh, eh, lehkých tašek, to je cíl, který si stanovila Evropská unie jako prioritu. Je to velice znekludnící, především ten kontext. V roce 2010 129 plastových tašek, lehkých tašek, které bylo možné použít na osobu ročně. A zde my jsme se tady dohodli, já chci poděkovat paní Auken za vynikající práci, což znamená významné zlepšení ve srovnání s návrhem komise komise a je třeba to podporovat. I obligatorní cíle snížit povinnost, aby se platilo za tyto tašky, to je opatření, které významným způsobem sníží používání těchto tašek. Text také i zavádí povinnost pro členské státy předkládat výroční zprávy o spotřebě těchto tašek. A tři, do třetí 6 měsíců od data účinnosti normy, což je velice důležité. Potom případně bude třeba přijmout konkrétní nástroje, abychom mohli kontrolovat a vyhodnocovat efektivitu aplikace tohoto předpisu. Děkuji vám a teď Mark Demesmaker, máte jednu minutu. Hartelijk eh, dank, voorzitter. Kijk naar de enorme schade. <clears throat> Ano, děkuji, paní předsedající. Eh, dochází ke znečišťování prostředí moří a vidíme, že je důležité, abychom tuto otázku využívání lehkých plastových taček řešili opravdu naléhavě. Já se zastupuji Nizozemsko, které má poměrně dobré výsledky. Od roku 2003 jsme snížili tuto spotřebu opravdu radikálně, asi o 80 A také zde, zde ještě máme další prostor ke zlepšení, protože i když jsme na předních eh, místech toho seznamu těch zemí, tak Evropská unie znám zde, zde ulehčuje situaci, protože zde teď máme um, předvídatelný právní rámec pro všechny a můžeme také zlepšit život našich občanů. Směrnice je flexibilním nástrojem, umožňuje to členským státům provést eh, tuto legislativu způsobem, jaký považují za nejvhodnější a myslím si, že by to nemělo vést k určitým populistickým opatřením. Měli bychom tuto legislativu zavést růst napříč hranicemi a pokud se nám podaří snížit objem eh, těchto plastových obalových odpadů, tak se také musíme lépe ještě vrátit k kruhové recyklaci. Děkuji. Děkuji a teď pan Jakovčič, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chorvatsko je relativně malý spotřebitel eh, lehkých plastových tašek eh, na hlavu zejména v porovnání s průměrem v EU. Nicméně zároveň Chorvatsko je velkým producentem těchto plastových tašek a samozřejmě to pro nás představuje určité problémy, protože to znamená ztrátu pracovních míst. A na to se pak navazují další problémy, které se ztrátou pracovních míst jdou ruku v ruce. Musím říct, že určitou část mé kariéry jsem byl součástí tohoto průmyslu a mám k němu i nadále velmi blízko, nicméně nechci jej nějakým způsobem propagovat. Ba naopak, protože eh, lehké plastové tašky představují vážnou environmentální hrozbu. A proto bych eh, ještě jednou rád zopakoval, že eh, je to vážný problém pro Jaderské moře, a konkrétně je problém eh, přeshraniční znečištění, protože jsou to eh, plastové tašky, které pocházejí z Albany a my si myslíme, že by měly být součástí eh, přístupových jednání. Děkuji. Jako další pan Šoltes, jedna minuta. Prvo seveda čestitke gospě Auken za... Děkuji vám mnohokrát. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce Auken za vytrvalost u této zprávy. Ta zpráva je napsaná skvěle. Plastové tašky se používají až příliš. Opatření, která předpokládá tato směrnice, budou ale poměrně těžce uplatnitelná. Je potřeba uvědomit si jednu věc. Pokud spotřebitelé budou vědět, jaké dopady budou mít eh, plastové tašky, které tak často používají, změní své chování. A proto je potřeba spotřebitele upozorňovat a vzdělávat. Čísla mluví za vše. Vzhledem k tomu, že 90% plastových tašek se použije jenom jednou, je jasné, že objem, celkový objem odpadu bude neustále narůstat. Každý členský stát proto bude muset spustit kampaně, pro zlepšování povědomí veřejnosti o problematice plastových tašek. Plasty jako takové jsou důležitou součástí našeho průmyslu a ten je také potřeba podporovat. Děkuji, teď jsme na konci procedury Catch the Eye a tím pádem nyní dostane slovo pan komisař Vela. Prosím velice děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych vám poděkovat za tuto rozpravu a také za velice konstruktivní komentáře, které jste všichni učinili. Celá řada příkladů už jste zazněla, byly ty příklady z členských států, které učinili opatření, jak snížit spotřebu lehkých plastových nákupních tašek. A to ukazuje, že pokud se přistoupí k akci, tak to má účinek. Například e, Irsko, Skotsko, nebo máme zde, kde tedy e, čísla od maloobchodníků ukazují, že O 80 se snížilo eh, využívání těch jednorázových plastových nákupních tašek v těchto zemích od doby, kdy ty členské státy přistoupily k opatření eh, až bude schváleno toto pozměnění směrnice o obalech a obalových odpadech, tak budou mít členské státy k dispozici taková opatření, aby přistoupily k účinným opatřením. To jsou právě členské státy, které mají odpovědnost za důležitý úkol provedení této směrnice. První krok, který musí členské státy učinit, je, je vybrat si mezi vhodnými nástroji, jak snížit spotřebu lehkých plastových nákupních tašek. Dále bych chtěl ještě dodat, že tato směrnice řeší velký problém tím, že se snaží zdrojit, eh, řešit tento problém u zdroje. A preventivně. Chtěl bych říci, že čím lepší bude dnes prevence, tím méně reakce budeme eh, potřebovat zítra. A týká se to zejména znečištění moří o kterém také zde hovořilo celá řada poslanců tohoto parlamentu. Dále mnozí z vás rovněž zmínili, že jde o velký um, problém znečištění životního prostředí a že ohrozen, ohrožená je zejména biologická rozmanitost moří. Řekl bych, že se jedná o celosvětový problém, který potřebuje celosvětové řešení. Uh, dnes zde hovoříme pouze o spotřebě lehkých plastových nákupních tašek v Evropské unii, ale tento problém opravdu je mnohem závažnější a mm, jde mnohem dále. Chtěl bych všechny ujistit, že budeme pokračovat eh, v řešení tohoto problému a že ho také budeme vážně monitorovat. Tato nová směrnice rovněž dává komisi celou řadu úkolů, například připravit metodiku pro výpočet spotřeby, eh, roční spotřeby eh, těch lehkých plastových nákupních tašek na hlavu. Také je důležité, aby zde byla eh, větší, rozložení, větší, spotřeba, větší spotřeba rozložitelných, biorozložitelných a kompostovatelných tašek. A také je důležité zhodnotit dopad oxorozložitelných gelitových tašek na životní prostředí. Chceme také splnit eh, lhuty, které byly stanoveny v kompromisech. Tento kompromis je dobrým krokem vpřed a chtěl bych vás ještě jednou ujistit, že toto, eh, tento návrh má také širokou veřejnou podporu a doufám, že prostřednictvím této směrnice můžeme prokázat, že Evropská unie dokáže účinně reagovat na věci, které naše občany pálí. Děkuji vám všem a děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane komisaři, a teď má slovo paní Auken jako zpravodajka. Thank you, Commissioner I hope... Děkuji. Děkuji, pane komisaři Velo. Já doufám, že skutečně to bude naše první vítězství proti těm, kteří jsou proti životnímu prostředí a ne poslední vítězství. A to bude první vítězství, to je historický den, když se nám podařilo získá takovou drčovou podporu eh, z tohoto parlamentu, z členských států, eh, tak, abychom mm, jasně snížili používání těchto tašek. Eh, a stejně v tomto předpisu je určitá flexibilita. Ta flexibilita tam již byla. A já věřím, protože jsem také křesťanka, tak věřím, že Eh, eh, eh, že se to podaří a nestačí jenom věřit, ale třeba jednat. A já douf, my jsme tady, abychom jednali a já doufám, že splníme všechny ty sliby, které jsou zakotveny v tomto návrhu, tak aby ta čísla byla dobrá. Například máme čísla z Dánska, která jsou optimistická. Já jsem v posledních dnech jsem musela eh, odmítnout tedy spoustu plastových tašek, které mi ještě nabízely, ale eh, dobré prostředky mít, dobré nástroje a flexibilitu. Opakuj, tady nejde o zákaz. Přece eh, tam hovoříme o snížení. Přece tyto tašky lze používat opětovně a když na ně dáme nějakou cenu, tak potom ten spotřebitel to bude vědět, že to něco stojí. A Ehm, řekne si, mám za to zaplatit hm, hm, půl eura nebo a tak dále, takže eh, radši si možná vezmu svoji vlastní tašku, nebo ji budu znovu používat, nebo si pořad, hm, pořídím látkovou textilní a bylo by dobré, aby se změnily návyky těchto spotřebitelů. To je historický okamžik, tak prosím vás, aby to nebylo hlavně poslední vítězství, ale první vítězství ve prospěch životního prostředí. Děkuji vám, paní zpravodajko, i já bych vám chtěla poblahopřát, stejně jako všem, kteří na tomto úspěchu spolupracovali. Tím je rozprava ukončena, hlasovat se bude zhruba za hodinu od 12.30. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání.